týče dodávek energii. Dostali jsme se tady ke konci našich eh, otázek a já děkuji všem, kteří otázky položili. Děkuji účastníkům dnešního zasedání. Vedli jsme se velmi dobře, pokud jde o dodržení časového limitu. Jenom pět lidí překročilo svůj vymezený čas řečnický. Já jsem velmi vděčný za to, že se nám takhle dobře dařilo. Děkuji i navrhovanému kandidátovi za spoustu informací, které nám poskytl a v tuto chvíli vám dám slovo ke schrnutí. Ale ještě než tak učiním, tak bych rád upozornil na několik důležitých otázek. Možná, že jsme je, je zatím neřešili, protože je neřeší tento výbor, ale jde mi o problematiku soudržnosti v oblastech venkova. Rozvoj venkova, sociální politika, stárnutí populace, chudoba. I to jsou důležitá témata, která nepatří do našeho mandátu. Zazněl zde i Horizon 2020 a Hovořilo se i o kvalitě a bezpečnosti potravin. I to je téma, které ne zcela zapadá do našeho portfolia. Je ale dobře, že se o těchto záležitostech hovořilo, byť jsou to faktory vnější, jsou zde i vnější tlaky, vlak, tlaky na obchod já jsem rád, že jsme se do značné míry shodli. Je to dobré znamení, že naše spolupráce bude fungovat a já vám v tuto chvíli, pane komisaře, navrhovaný komisaře, dávám slovo a můžete schrnout své vystoupení. Máte pět minut. Můžete dokonce i ušetřit nějaký čas. Uh, Pane předsedo, vážení poslanci, nejprve eh, bych vám chtěl eh, poděkovat za vaše zdvořilé a důkladné otázky. Bylo to pro mě eh, každopádně perné ráno. Nyní tedy na závěr eh, bych vám chtěl eh, říci, že beru eh, úlohu komisaře velice vážně a zemědělství je jedním z pilířů celého evropského projektu. V této oblasti se naše území většinou od sebe velmi liší podle toho, co produkují a jak produkují jak je produkují od severu na jih a od východu na západ, je naše území velmi rozmanité. Nicméně z toho plyne velká evropská lidská síla, e, tak jako látka utkaná z mnoha vláken, je Evropa silná právě proto, že je utkaná z mnoha různorodých produktů a e, území. Je to e, prostor, kde je v podstatě neomezený prostor pro růst, vývoj a rozvoj. Naše síla spočívá v našich standardech a v době, kdy eh, rodící se trhy eh, chtějí získat důvěru, Evropa má unikátní pozici a může ukázat, že tu důvěru má. Tyto eh, velice silné standardy vrátili zemědělství jeho důstojnost a pozici profese, které má, které má cenu se věnovat. Produkce potravin se stává znovu vysoce profesionálním úkolem. E, zemědělstvím se v celé Evropě dá znovu e, uživit. Do zemědělství se vrací hrdost, ten pocit solidarity. A tyto faktory jsou neméně důležité. Eh, aby eh, produkce potravin v každém státě naplnila potřeby obyvatel, musí probíhat udržitelně. Eh, to, aby, aby vzklíčila dvě semena tam, kde v minulosti vzklíčilo jedno, to je velký úspěch. Ale musí to být tak, aby to nebylo na úkor eh, bohatosti půdy. Eh, musí to eh, probíhat také za přispění dalšího cenného statku a to je voda, se kterou musíme nakládat nesmírně opatrně. Na začátku svého mandátu navštívím všechny členské státy. Dnes jsem hodně mluvil a e, já, až budu navštěvovat členské státy, rád bych naopak poslouchal, e, tak, aby Evropská komise mohla čerpat z bohatství a moudrosti každého regionu. Zemědělství e, nejspíše patří k těm největším výzvám, které rozhodnou o tom, jak dobrá bude naše budoucnost. A já se zavazuji ve vší skromnosti, že na, nakolik to bude možné, e, budu se snažit o lepší budoucnost pro zemědělství a o novou Evropu plnou produktivity a prosperity. Děkuji vám. Bardzo dziękuję, panie komisarzu. Bardzo... Děkuji vám, pane dezignovaný komisarzy. Nyní bych chtěl poděkovat vám všem za konstruktivní atmosféru, za velice pozitivní eh, ovzduší. My jsme projevili velkou ochotu pomáhat zemědělcům, což je eh, jistě dobrý signál do budoucna a je to také dobrý signál pro budoucí spolupráci s e, novou komisí, pro budoucí dialogy a rozhovory. Jsme s dnešním slyšením velice spokojení. Ještě jednou děkuji všem, děkuji pane dezignovaný komisaři a jenom připomínám, že ve 12.30 se bude konat schůze koordinátorů, bude probíhat za zavřenými dveřmi a bude to v místnosti ASP 5G3. Na této schůzi proběhne hodnocení tohoto slyšení. Ještě jednou děkuji a uvidíme se s koordinátory ve 12.30 v místnosti ASP 5G3. A ještě jednou děkuji panu dezignovanému komisaři.